a vyzývá vládu Sri Lanky, aby spolupracovala s generálním tajemníkem OSN. Děkuji. Já děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, rozprava o Sri Lance je uzavřena a hlasovat budeme na konci tohoto zasedání. Další bod na pořadu jednání je Azerbajdžán. A já dám slovo paní Bergiat, aby zahájila rozpravu. Monsieur le Président, je Pane předsedo, nejsem zvyklá hovořit jako první. Opět řešíme situaci v Azerbajdžánu. Situace demokracie v této zemi je velice dramatická. Nicméně je to země, která je významným partnerem v rámci východního partnerství Evropské unie. Opoziční strany, nevládní organizace eh, nemají možnost uplatňovat svá lidská práva. Hovoří se o korupci místního režimu. Demokracie, lidská práva jsou teoreticky důležité, jsou to také důležité principy Evropské unie. Musíme se poučit z toho, co se děje v arabských zemích. Musíme požadovat od našich východních partnerech, aby prováděli to, co mají. To, když se podíváme na tuniskou Egyptsko a další vlády Severu Afriky, tak eh, demokracie nemůže panovat v těchto zemích, pokud nebudeme mít správné požadavky. Čili měli bychom vytvořit eh, rezoluci, která bude tyto požadavky klást. My se z tohoto důvodu ovšem zdržíme hlasování. Děkuji a nyní má slovo pan Tanok. Pane předsedo, Azerbajdžán je bohužel semi autoritativní stát s vládou jedné strany. Volby z loňského prosince znamenaly většinu pro jednu stranu Azerbajdžánu. OBSE uvedla, že provedení těchto voleb nestačí k tomu, abychom usoudili, že dochází k demokratickému vývoji. Zpráva dál uvádí, že je omezená svoboda e, slova a téměř nemožná normální politická jednání nebo dialog. Teď slyšíme nové zprávy o tom, omlouvám se, pane Tanoku, můžete prosím pomalit kvůli tlumočníkům? Já myslím, že většina lidí v této sněmově rozumí anglicky. Já to v čase nezvládnu. Teď jsme Eh, teď slyšíme o tom, že se někdo zaměřuje na strany, na novináře, na tom nic nového. V této sněmovně si stále připomínáme skutečnou povahu tohoto režimu. Konec konců je to země, které jako jiné země EU jsou členy Rady Evropy a patří do našeho východního partnerství. Azerbajdžán údajně chce demokracii, právní řád a lidská práva. Pravda je úplně jiná. Azerbajdžán vynakládá e, ropné dolary, aby přesvědčili ostatní o nevinné povaze tohoto režimu, ale mě nepřesvědčí. Děkuji. Další je pan Preda. Pane předsedo, dovolte mi začít něčím pozitivním. Eh, byli totiž propuštěni oni dva blogeři, Hadžizade Milit. Jinak e, je ovšem e, situace v Azerbajdžánu závažná. Dochází tam e, bylo tam odsouzeno mnoho lidí po posledních protestech, bylo začeno na 200 lidí po dubnových demonstracích v Baku a po březnových demonstracích, což je velice politování hodné, protože Azerbajdžán podepsal dohodu o ochraně lidských práv a Azerbajdžán neuznává dialog s občanskou společností. Doufám tedy, že postupně vybudujeme parlamentní, europarlamentní spolupráci s Azerbajdžánem v rámci Euronestu. Děkuji a nyní dávám slovo paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. My vítáme propuštění Admana Hadžizadeho a Amina Abdullajeva z vězení. Evropský parlament eh, však má velké obavy z postupu proti eh, svobodě slova na zá... násled nebo po mírových protestech v březnu tohoto roku. Mládežnictví, aktivisté, aktivisté nevládní organizací a tak dále jsou zastrašováni a vězněni. Někteří byli odsouzeni v rámci masového eh, soudního procesu, který proběhl v nočních hodinách. Většina právníků nebyla vůbec informována o tom, kde se soudní řízení bude konat. The Human Rights House v Azerbajdžánu byl zavřen na příkaz ministra spravedlnosti. Toto klima zastrašování a porušování lidských práv musí skončit. Azerbajdžánská vláda ztrácí na důvěryhodnosti, protože porušuje úmluvy, které sama podepsala jako je třeba umluva Rady Evropy a Evropská umluva o lidských právech. Chceme, aby prezident Aliyev dodržel slovo a Evropa také přijde o důvěryhodnost, pokud s tím něco neuděláme. Musí to mít skutečné důsledky pro vztahy mezi EU a Azerbajdžánem. Děkuji. Já děkuji vám a nyní předávám slovo paní Lunaček. Děkuji vám, pane předsedo. Před několika dny jsme v Evropském parlamentu v Bruselu oslavovali slavnostní zahájení vzniku Euronestu a e, zakládajícím členem je i Azerbajdžán. Zavázal se k demokracii, právnímu státu, svobodě vyznání, svobodě schromažďování, svobodě médií a také v, e, máme vyjednávání o dohody o přidružení. To je také zásadní prvek této dohody. A v této souvislosti je skutečně zdrcující, jak azerbajdžánská vláda v minulých dvou měsících postupovala proti pokojně demonstrujícím. Mladí lidé se zorganizovali prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím Facebooku a byli zatčeni, byli odsouzeni až ke dvou a půl letům odnětí svobody a byli e, odsouzeni takzvaně za držení drog, přitom jenom pokojně demonstrovali. Další lidé, kteří demonstrovali, byli eh, za tmy a bez přítomnosti veřejnosti a možnosti kontaktovat své právní zástupce odsouzeni eh, několika dnům až týdnům vazby. Vážení kolegové, vážení pane komisaři, toto je neakceptabilní a vyzýváme ve společném usnesení pěti největších politických skupin, aby všichni tito lidé byli i hned propuštěni právní stát, eh, svoboda médií a svoboda vyjadřování má být skutečně zajištěna tak, jak eh, prezident Alijev, již eh, před několika lety veřejně slíbil, že nebude pronásledovat žádné novináře v Azerbajdžánu. Měl by tento slib začít konečně dodržovat. A v červnu se plánuje meziparlamentární setkání a doufám, že budou všichni propuštěni, včetně novináře Patulajeva, a že vláda konečně dodrží své sliby, jinak musí nastat tvárné důsledky. Děkuji. Děkuji. Nyní a za politické strany má slovo pan Kokan za EPP, prosím. Stav demokracie a lidských práv Stav eh, demokracie v Azerbajdžánu vyvolává velké znepokojení. Týká se to svobody projevu, médií, možnosti schromažďování a dalších oblastí. Sledujeme incidenty okolo zatýkání politického tlaku na demokratické aktivisty, na žurnalisty a na politickou opozici. Azerbajdžán, ale také ostatní země regionu potřebují dostat jasný signál, že porušování lidských a občanských práv nemůže být za žádných okolností akceptovatelné. Pokud chtějí být partnerskými zeměmi Evropské unie, musí také respektovat její hodnoty. Diskuse o porušování lidských práv a demokratických principů by se tedy měla týkat celého regionu Jižního Kavkazu. V této souvislosti chci také poukázat na e, vstoupání napětí je v oblasti Náhorního Karabachu. Tato situace představuje bezpečnostní riziko pro celý region. Proto je přijetí této rezoluce důležité právě nyní. Unie by měla postupovat nejen v Azerbajdžánu, ale v celém regionu aktivněji a odpovědněji. Měli bychom využít zkušeností z konfliktu mezi Ruskem a Gruzií a zabránit to opakování podobných tragédií. Děkuji. Bude mluvit za skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů. Uh, Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že situace v Azerbajdžánu je obtížná a jsou tady důvody k obavám. Tady bych především zmínil případ pana Savalana a Chadžijeva. Já myslím, že orgány by měly pochopit, že mírové demonstrace jsou přirozenou součástí politického života v každé demokratické zemi a že pluralismus názorů a politického přesvědčení je zásadní pro demokratickou společnost. Na druhou stranu musím říct, že je politování hodné, že jak Azerbajdžán, tak Bělorusko projednáváme jednu zemi za druhou. Týden poté, co se Azerbajdžán stal zakladatelem a byl uvítán jako zakladatel eh, parlamentního zhromáždění Euronest spolu s námi, s Evropským parlamentem, potřebujeme se zapojit s orgány i s občanskou společností. A musíme toho udělat víc a nejenom přijímat naléhavá usnesení. Východní partnerství a zhromáždění Euronest jsou dobrou platformou pro takovou činnost. A já mám pocit, že se tady objevuje nový vítr z Azerbajdžánu, nové přání vést politický dialog. A v červnu bychom měli této příležitosti využít, mluvit o otázkách lidských práv, ale také zahájit důslednější dialog s touto zemí. Děkuji. Děkuji, pane Vigenene. A nyní dávám slovo panu Grému Watsonovi, který bude hovořit jménem ALDE Pane předsedo, Azerbajdžán eh, se jmenuje také Azerie, podobně jako Arménie a Gruzie. Evropští občané se obávají o demokratické standardy. Možná, kdybychom takto o nich hovořili, tak by tyto obavy byly vyšší. Eh, sdílím názor pana Vigenina. Média v Azerbajdžánu nejsou svobodné, eh, volby také nejsou spravedlivé, lidé jsou vystaveni své volnému nátlaku ze strany vlády. Během posledních několika týdnů eh, došlo k násilí, které je možná běžnější v arabských než v evropských zemích. Je to režim, který skutečně není schopen se vyvíjet dál. Tato země je součástí evropské politiky sousedství a to musí být podmíněno demokratickými reformami. Ne tedy pouze ochotou této země poskytovat ropu eh, do Nabuka. Děkuji. A nyní má slovo paní Hautala za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Demokracie a respektování lidských práv a zákonnosti jsou součástí nové asociační dohady, která je projednávána mezi Azerbajdžánem a Evropskou unii. Je nemožné eh, slíbit, že pokud nebudou naplňovány tyto podmínky, eh, budeme s Azerbajdžánem mít takovéto partnerství v budoucnosti. A také se připojí ke kolegům, že musíme být naprostě jasní a objektivní, když hovoříme s našimi partnery ve všech zemích Evropského eh, východního partnerství. Neměli bychom pouze pranířovat Bělorusko, ale také jiné země v tomto regionu. Doufám, že nadcházející studie, kterou připravuje Výbor pro lidská práva, nám poskytne určité vodítko, jak hovořit s těmito zeměmi o jejich situaci v oblasti lidských práv. Jo. Děkuji a nyní pan Paška a Evropa svobody a demokracie. Děkuji za slovo, pane místo předsedo, vážený pane komisaři. Azerbajdžán je jedním z, ze speciálních partnerů Evropské unie, je zakladajícím členem skupiny Euronest a proto přiměřeně eh, těží z přiměřených vztahů s Evropskou unii. Jako země s takovým výjimečným postavením však při uzavírání vzájemných dohod jako partner Evropské unie se zavázala dodržovat i zásady demokracie, lidských práv a právního státu. Ty jsou základním předpokladem takové spolupráce. Proto je nepřijatelné a neodůvodněné zatýkání novinářů, představitelů mládežnických organizací a občanských aktivistů, zakazování pokojných protestů a uplatňování násilí vůči protestujícím. Očekávám, že vysoká představitelka a místo předsedkyně komise baronka Eštonová, stejně tak jako Evropská komise, osloví azerbajžánskou vládu a předají naše znepokojení nad potlačováním demokracie v této zemi a e, budou žádat o okamžitou nápravu. Přijetím připraveného usnesení dáme komise vysoké představitelce k takovému jednání patřičný mandát. Děkuji za pozornost. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari on jokseenkin... Vážený pane předsedo, vážený komisaři, přece jenom je tu jistý paradox. Azerbajdžán a Bělorusko jsou součástí evropské politiky sousedství a zároveň E, jsou projednávání v souvislosti s porušováním lidských práv. Domnívám se, že základním předpokladem by mělo být dotržování lidských práv. Místní orgány se podařily, e, pokusily zadusit kritické hlasy s cílem zabránit větším demonstracím které by byly srovnatelné s rozsahem demonstrací v arabských zemích. V minulých týdnech policie několikrát opakovaně rozehnala demonstrace, zatýkala příslušníky opozice a obvinila je z obchodování s drogami. Tyto příklady ukazují, na jak slabých základech jsou postavená lidská práva a jak daleko orgány zasahují, aby umlčili druhé. Pan Kelly se hlásí. Pane Kelly, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že situace v Azerbajdžánu je velice velkým zklamáním. Je to země, která nepostoupila ku předu, pokud jde o politická práva. Od rozpadu Světské unie je tady příliš mnoho příkladů nedostatku svobody slova, svobody tisku, což je zásadní pro každou řádně fungující demokracii. Máme tady důkazy mučení vězňů, soudní případy, kdy se předkládají nelegální důkazy a tak dále. Samozřejmě máme určitý vztah s touto zemí, musíme se zapojit do dialogu, ale přibližuji se k tomu, co říkal pan Watson. Musíme být i přísní, protože když budeme postupovat jen mírně, takový přístup nás nikam nepřivede. Takže ano, dialog, ano, určité zapojení, ale musíme mít také určité požadavky. Musíme žádat svobodu, svobodu slova, svobodu vyjadřování a především svobodu tisku. Děkuji vám. Já děkuji vám a nyní dávám slovo panu Repovi. Děkuji. Svoboda slova a svoboda združování, to jsou základní lidská práva, to jsou základy demokratické společnosti a je skutečně politování hodné, že se šikanování, zatýkání používá jako prostředek pro omezení plurality společnosti. Azerbajdžán je členem eh, Rady Evropy a Evropské úmluvy o lidských právech, takže mají povinnost dodržovat lidská práva. Novináři, blogeři, aktivisté Eh, těm všem je bráněno v tom svobodně vyjadřovat svůj názor a účastnit se pokojných demonstrací. Je bráněno mládeže, aby využívala nové technologie a sociální média. To je skutečně něco ironického. Státu by mnohem více prospělo, kdyby tam fungovala a vznikla aktivní a mnohotvárná občanská společnost. V Azerbajdžánu je třeba podpořit demokracii a lidská práva v rámci politiky sousedství. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Landsbergis. Pane předsedo, usnesení o Azerbajdžánu vyslovuje naše obavy určité odezvy situace, která je na severní Africe. Měli bychom se vyhnout jakýmkoliv eh, podobnostem, které se objeví v regionu eh, Severní Afriky, Ruska nebo Běloruska. Musíme to jasně říci v dokumentu, který předkládáme. Tato kritika by měla být eh, více vysvětlena. Například co se týče formulace, že se zhoršuje situace v oblasti lidských práv nebo zvýšení počtu určitých těchto případů, by mělo být aktualizováno. Není to otázka obecného vývoje během let, situace, která by se neustále e, zhoršovala. Myslím si, že Azerbajdžán udělal celkem pokrok, nejen z hlediska Human Rights Watch. Není tak špatně hodnocen jako Čína, Irák, Izrael, Rusko nebo eh, Uzbekistán a podobně. Azerbajdžán vypadá lépe. Nezmiňuje se v tomto kontextu. Měli bychom mít tedy vyváženější usnesení. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Dancila. Děkuji, pane předsedo. Azerbajžán jako aktivní partner EU v rámci politiky sousedství Euronestu a také zakladatel Euronestu musí dodržovat sliby, závazky v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu. Základní práva, která přiznává umluva o ochraně Romů i ochraně lidských práv, je něco, co podepsal také Azerbajdžán. Azerbajdžán se má stát celosvětově uznávanou demokracií ale to znamená, že místní občané budou mít možnost pokojně demonstrovat. Není normální zakazovat pokojné demonstrace a vystupovat proti lidem, kteří mají jiný názor, než má vláda. Je zapotřebí vést stálý dialog s občanskou společností, tam musí mít možnost se svobodně vyjádřit a je třeba zajistit také necenzurovaný přístup k internetu tak, aby to bylo pro blaho Evropy i Azerbajdžánu. Dal poslední. Eh, člověk, který bude hovořit, pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Dnes má Azerbajdžán dvě tváře. Na jedné straně Azerbajdžán je progresivní, rostoucí ekonomikou, má ohromné množství ropy, dosahuje určitého pokroku, co se týče vyjednávání se Evropskou unii, co se týče asociační dohody, také je aktivní v rámci Euronestu a tak dále. Druhá tvář je, jsou restrikce tisku, eh, zatýkání lidí. Já si myslím, že zástupci Baku si musí vyslechnout eh, názor svých lidí nemůže mít dvě tváře. Evropská unie má nejrůznější nástroje, které může využít a může učinit pozitivní rozhodnutí. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu komisaři Andorovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vývoj v Azerbajdžánu, co se týče demokracie a lidských práv, vyvolává neustále obavy, a to nás všech. Během posledních několika let jsme si všimli eh, rostoucí trend eh, narůstajících restrikcí. Co se týče 7. 11. roku 2010, kdy proběhly volby, v tomto ohledu jsme nezaznamenali progresivní demokratický vývoj. Jsou tady další oblasti, kde si myslíme, že Azerbajdžán musí zlepšit svoji pověst, musí naplňovat požadavky OECD, Rady Evropy a podobné zážitky. Například eh, svoboda médií. Je tady nedostatek eh, mediálního pluralismu. Je tady zastrašování, násilí vůči novinářům, také co se týče soudních procesů, jsou tady notové případy v této oblasti, skutečně vyvolávají nesmírné obavy. Svoboda schromažďování, to je další oblast, eh, kde mám velké obavy. Nedávné měsíce zaznamenaly několik eh, akcí ze strany úřadů vůči manifestacím, demonstracím které byly inspirovány arabským jarem. Zatčení aktivistů a dalších eh, zástupců represivní akce jsou skutečně politováníhodné. Dámy a pánové, Evropská unie má odpovědnost a musí vyslat jasný signál o tom, že lidská práva, demokracie a respektování zákonnosti jsou vysoce důležité. Toto sdělení bylo řečeno předsedou Barozem, když byl v lednu v Baku a je to zcela jistě vysoká priorita i v budoucích setkáních. Demokracie je základním kamenem spolupráce s Azerbajdžánem také v rámci asociační dohody. V loňském roce jsme vytvořili podvýbor, který řeší otázku lidských práv, spravedlnosti, svobody a demokracie. Demokracie a lidská práva jsou také ústředním tématem v našem vyjednávání eh, v případě nové asociační dohody. Pracuji eh, na vůli Azerbajdžánu, abychom probírali tyto otázky. Také vítám úlohu Evropského parlamentu, který obhajuje demokratické hodnoty a sděluje všem občanům a zástupcům eh, v Azerbajdžánu v rámci výboru pro spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Takže rozprava k tomuto bodu je uzavřená. Hlasování bude probíhat po ukončení našeho dalšího bodu a to je Bělorusko. A první na řadě, kdo vystoupí, je pan poslanec Maš.